Cominciamo. Buonasera a tutti. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na pokračování dnešní schůze. Slovo dám bezprostředně paní Udy, eh, Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že takto zdržuji toto odpolední eh, odpolední schůze, která je velmi dlouhá, ale chci hovořit o panu Fazakaš, je to článek 108 jednacího řádu a zajímalo by mne, jaká je situace, jaký je statu dokumentu pro plénum. Říká se, že to je zpráva výboru pro rozpočtovou kontrolu. Kolegyně Jela Sender odvedla vynikající práce, nicméně náš výbor o této zprávě nehlasoval. Hlasovali jsme Eh, o jménech, říkali jsme ano, ne, zdrželi se, ale nehlasovali jsme o zprávě a proto se domnívám, že tento dokument není možné považovat. Respektive, jaký je tady statut tohoto, status tohoto dokumentu? Je to, má to být údajně zpráva našeho výboru, ale my jsme o ně nehlasovali, takže bych připomněl postup od nynějška do pléna každá politická skupina nebo 40 eh, poslanců podle článku 108 může Eh, podat návrh na odložení hlasování v plénu. Druhá věc je ta, že jsme obdrželi eh, odpověď maďarské vlády, ale tato odpověď vlastně neřeší tu otázku. To znamená, to, co mne trápí jakožto poslance, je, že pan Fazakaš eh, snad lhal. Myslím si, že nemůžeme jmenovat někoho, kdo lhal. Buď to lhal pan Deutsch, anebo pan Fazakaš. Maďarská vláda nám neříká, zda pan Fazakaš byl či nebyl členem tajných služeb a v dopise vlády se hovoří o tom, že pan Fazakaš měl nějaké krycí jméno. Mě by zajímalo, zda eh, respektive druhé jméno. Mě by zajímalo, zda to je druhé příjmení, jako v některých jménech, anebo zda to je eh, kód, za to je krycí jméno. No, to by potom znamenalo něco úplně odlišného. Takže mě by zajímal eh, váš pocit z této věci a jak také Tady můžeme poslancům v plénu, jak, se, jak můžeme seznámit s otázkami, které jsme si kladli a jak to kolegům objasnit eh, v, během hlasování v plénu. Pan Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je politování hodné, že se tím vlastně vůbec zabýváme. Já jsem totiž vycházel z toho, že ten, budeme postupovat tím způsobem, jak jsme o tom hovořili na koordinátorech. Řeknu to ještě jednou tady na výboru. E, ti, kteří jsou v tomto výboru o něco déle než já, e, socialisté, mi vysvětlili, že to není první případ, kdy nositel nějaké funkce e, někdejší východoevropské vlády je spochybňován. Za druhé, Eh, dosavadní postup v souvislosti s výborem byl ten, že výbor zcela právem se věnoval svých, svým úlohám, tedy že prověřoval odbornou způsobilost jednotlivých osob. To jsme, pane Odí, ale eh, bohužel udělali, takže pokud to teď znova eh, si dáváme na pořad jednání, tak se tím zabýváme znova. Takže já bych to znovu odkázal do své skupiny. Už jsme o tom totiž rozhodli. Většinově tento eh, výbor rozhodl, že pana Fazarka se doporučíme na základě jeho odborných znalostí. Takže formálně jsme svou úlohu plně splnili a ten dopis podle mého eh, názoru Eh, není zcela jasný. Děkuji. Jo, eh, aggiungere, eh, Děkuji. Já bych chtěl dodat jenom dvě nebo tři připomínky. Za prvé, koordinátoři se včera sešli a bylo rozhodnuto, že tento bod bude na pořadu jednání další schůze, abychom se mohli zabývat tím, co přesně uděláme co budeme dělat v takovémto případě, pokud se objeví. Hovořili jsme o ústní otázce, pokud jde o nominaci pana Fazakaše. A já si myslím, že bychom měli tedy hovořit v budoucnosti o tom, co budeme v takovémto případě dělat. Jak řekl pan Gajer, hlasovali jsme ve výboru, kde bylo rozhodnuto většinově a rozhodli jsme se doporučit pana Fazakaše plénu. Dostali jsme reakci ze strany komise. Dohodli jsme se, že předseda pošle dopis maďarským úřadům a my jsme nyní dostali. My jsme tedy poslali dopis předsedovi parlamentu. Požádali jsme ho, aby se obrátil na maďarské úřady, aby eh, vysvětlili situaci. A my budeme mít možnost o tom tedy hlasovat dále v plénu, pokud jde o nominaci pana Fazakaše. Předám slovo ještě panu Dojčovi, ale toto není bod, který máme na pořadu jednání a máme před sebou hodně hlasování, takže pan Dojč. Tisztelt Bizottság, köszönöm a tájékoztatóját. Én úgy ítél... Děkuji za tuto informaci. Domnívám se, že otázka, na kterou poukázal pan místopředseda Ody, je velice podstatná otázka. Domnívám se, že to, co řekl pan předseda, neodpovídá na otázku pana Odyho. Pane předsedo, pane předsedo. Reagovala maďarská vláda. Maďarská vláda dodala odpověď, odpověď a v této odpovědi je jasná lež. Tato jasná lež je výsměchem celému výboru a celému parlamentu. V odpovědi od maďarské vlády stojí. Že pan Fazakaš, že o panu Fazakašovi pod jménem Štefan vedlo ministerstvo vnitra složku. Zde je takzvaná karta číslo 6 o panu Fazakašovi. Zde je zmíněno jeho krycí jméno je to krycí jméno informátora, který pracoval pro informační službu Maďarska. Toto krycí jméno je Štefan. To znamená, že maďarská vláda ve svém dopise lže. Já souhlasím s panem Gajarem, že náš výbor by neměl být určitým soudem, ale i desetileté dítě dokáže odloži, odlišit pravdu od lži. Každý, kdo umí číst, si zde může přečíst, že krycí jméno pana Fazakaše bylo Štefan, ale maďarská vláda tvrdí, že to bylo jeho druhé jméno, ale to není pravda. Pan Fazakaš byl evidován jako Štefan u tajné služby, u tajné policie Maďarska. Já se domnívám, že každá politická skupina jde, zde může zaujmout své vlastní stanovisko, ale prosím vás, berte v úvahu to, co jsem řekl, ty informace, které jsem vám poskytl, aby poté mohly politické skupiny a poslanci se rozhodnout o svém názoru. Paní Gresle, prosím. Já se obávám, že po této diskuzi budeme asi tak chytří jako předtím. Máme zde před sebou věc, kterou nemůžeme rozhodnout. Já nechci, abychom zde hovořili o tajné policii Maďarska. Já si myslím, že bychom měli začít s hlasováním. Uh, andiamo avanti, sì, anche perché io, contrariamente a quello... Předseda, děkuji. Oproti tomu, co řekl pan Deutsch, jsem zareagoval na záležitost, na kterou pozornil pan Ody. Jediné, co zatím můžeme dělat, protože není v naší pravomoci, neměli bychom se ani pouštět do dlouhých diskusí. Možná, pane Čanecké, se k tomu budete moci vyslovit na závěr schůze. Nebo na závěr tedy, eh, pan Čanecký. Děkuji, pane předsedo. Já jsem na toto téma již vystoupil během schůze koordinátorů. Tady vlastně hovoříme o jakýchsi nových pravidlech. Kdo tady mluví za EPP? Pan Deutsch anebo paní Gressle? Protože snad oba patří ke stejnému e, poslaneckému klubu a přitom každý říká něco jiného. Předseda, děkuji. Tak zaprvé e, v Kokobu každý mluví sám za sebe a, a má k tomu plné právo. Paní Gresle samozřejmě je koordinátorkou za EPP v našem výboru. To snad trošku vysvětluje situaci. Pokud na to ještě zbyde čas, můžeme se k tomu vrátit později. Ale nyní přistoupíme k prvnímu bodu dnešní odpolední schůze, a totiž k udělení absolutoria za rok 2008 pro souhrný rozpočet ES oddíl 3 komise. Dám slovo panu Liberackému, ale ještě předtím bych zde rád přivítal z celého srdce pana komisaře Algetase Šemetase, který stručně vystoupí předtím, než přistoupíme k hlasování. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, pane zpravodaji, vážené poslankyně, vážení poslanci, absolutorium pro rok 2008 již pokročilo. Šlo o intenzivní proces a především o začátek nového dialogu mezi námi. Eh, byl jsem ve vašem výboru minulý měsíc spolu s kolegyní Ann Ander, abych vás seznámil s výhledem a s dosaženým pokrokem v nejkritičtější oblasti, totiž v oblasti strukturálních fondů. Začátkem března jste obdrželi dopis podepsaný společně panem komisařem Levandovským a mnou, eh, kde jsme nasinili své plány pro revizi finančního nařízení. Společně s místo předsedy Ševkovičem, Ševkovičem jsem vám také postoupil seznam eh, organizací nevládního typu, které jsou příjemci prostředků z evropského rozpočtu. Samozřejmě eh, velice podrobně prostuduji doporučení v rámci absolutoria, které Evropský parlament přijme v Dubnu a zajistím následné kroky na základě vašich doporučení. Doufám, že tyto první kroky budete považovat za doklad eh, o mém odhodlání intenzivně a chce s vámi spolupracovat a zároveň eh, zaručit koordinované zapojení i mých kolegů komisařů. Sdílím s vámi cíl eh, co nejrychlejšího zdokonalení kvality výdajů. Nicméně rád bych zdůraznil, že zatímco je mým cílem pokračovat ve snahách započatých eh, v předchozích letech. Další zlepšení se bude žádat určitý čas. Zjednodušená legislativa a různé akční plány eh, v oblasti sdíleného řízení eh, prokáží postupně svůj pozitivní dopad na chybovost. Očekávám první konkrétní a větší zlepšení, které by mělo být viditelné již od roku 2010 dále ale co je důležitější, rychlý pokrok nebude možný bez opravdové spolupráce eh, i ze strany dalších zainteresovaných stran. V neposlední řadě jsou mezi nimi členské státy a EUD. Potřebujeme aktivní zapojení členských zemí a to rychle. Spolu s kolegy komisaři nebudu čekat na změnu finančního nařízení, až tyto změny eh, vstoupí v platnost a vyzvu orgány členských zemí s tím, že budu považovat jejich pravomoci za posílené podle Lisabonské smlouvy a e, budu žádat anticipační opatření, která jsou klíčová pro zlepšení finančního řízení. Také e, budu postupovat na základě toho, že EUD se dává klíčovou roli, e, když vydává prohlášení o věrohodnosti ohledně finančního řízení komise. EUD vás seznámil s všeobecnou diskusí, která běží na EUD Eh, jakákoliv změna v postupu DAS by měla vliv na procento eh, v jednotlivých barevných oblastech. Komise by uvítala do budoucna eh, rozlišování mezi oblastmi s, různou, s různým rizikem chyby, například rozlišení mezi starým a novým programovacím obdobím. Také doufám, že spolulegislativní orgán se s námi dohodne na tolerovatelném riziku chyby a EUD bude akceptovat eh, tento nový koncept způsobem, jaký uzná za vhodný. V květnu vašemu výboru představím agendu pro absolutorium, eh, kontrolu a eh, boj proti podvodům pro následující roky. Zapojení všech zainteresovaných stran za přisledování společného cíle zlepšení finančního řízení a ochrany finančních zájmů společenství. Tento společný cíl bude i jádrem celého programu, o který se s vámi podělím, s kterým vás obeznámím. Dovolte, abych na závěr vyjádřil zvláštní poděkování zpravodaji panu Liberackému za jeho detailní práci na absolutoriu za rok 2008 a rád bych poděkoval také váženým členům vašeho výboru eh, za to, že ocenili snahy komise o zlepšení finančního řízení v oblasti evropského rozpočtu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Šemeto. A nyní dávám slovo panu Liberackému, našemu zpravodaji. <clears throat> Děkuji za příležitost hovořit o této zprávě. Proces udělení absolutoria je vždy určitým, uh, určitou kombinací a eh, podívání se do budoucnosti a ohlížení se zpět. Není to výjimka ani tentokrát. Nyní máme novou komisi, která bude muset řešit problémy, které pocházejí ze financování dřívějších programů. Jsem velice vděčný za vstupy z mnoha zdrojů. Jsem vděčný za vstupy od kolegů, od výboru, od komise a zaměstnanců komise a také od všech členů sekretariátu výboru, kteří velice tvrdě pracovali a se mnou na této zprávě. Snažil jsem se vyvážit kritiku toho, k čemu došlo v minulosti, s povzbuzením do budoucnosti. Nová smlouva klade důraz na společnou odpovědnost členských států, evropských institucí za řízení rozpočtu. Zpráva rovněž poukazuje na možné kroky, které bude třeba učinit na různých úrovních. Proces udělení absolutoria je neuspokojivý. To bych chtěl zdůraznit. To je důvod, proč jsem zahrnul požadavek na přeskum a požádal jsem, aby udělování absolutoria bylo prováděno dříve. Vím, jaké praktické problémy to ale může představovat. Zároveň jsem stanovil cíle pro zlepšení, které je třeba provést. V současné době a tato zlepšení komise skutečně zohledňuje. Některé cíle nová komise už vzala v potaz. Já jsem ve své zprávě požádal o to, abychom měli možnost detailnější analýzy politiky soudržnosti. Měla by být provedena oddělená analýza různých programů či analýza různých auditů. Velice se těším na to, že podpoříte moje zprávu. ZD ve výboru i v plénu. Těším se na spolupráci s vámi také při následných krocích. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozornost. Předseda říká děkujeme panu zpravodaji Liberackému, děkujeme za veškerou práci, kterou jste odvedl. Nyní můžeme začít s hlasováním. Takže udělení absolutoria za rok 2008. Komise. Návrh rozhodnutí, pokud je o udělení absolutoria, celkově zahajuje hlasování. Allora, mettiamo in votazione eh, la proposta. Takže hlasujeme o Eh, návrhu absolutoria body 1 až 4. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 4 hlasy proti. Tím se dostáváme k hlasování o celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k hlasování o exekutivní agentuře. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 25 pro, 4 proti. Dále se dostáváme k výkonné agentuře eh, konkurenceschopnost a inovace. Zahají hlasování. Neopravuje se předseda půjde o konečný návrh výkona e, agentura vzdělávání a audiovizuální kultura. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se tady dostáváme k absolutoriu o výkonné agentuře konkurenceschopnost a inovace. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25 hlasů pro, 4 hlasy proti. Tím se dostáváme k hlasování o konečném návrhu. Stále ještě k této agentuře zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k výkonné agentuře pro zdraví a spotřebitele. Absolutorium. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25 hlasů pro, 4 hlasy proti. Nyní se dostáváme k hlasování o konečném návrhu. Celku, celkem zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k výkonné agentuře Transevropské sítě. Absolutorium zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 hlasů pro, 4 hlasy proti. Nyní se dostáváme k celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k návrhu na účetní uzávěrku. To jsou body 14, 15, 16, 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 4 hlasy proti. E, další bod tedy odpadá a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k hlasování o návrhu. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 4 hlasy proti. Nyní se dostáváme k návrhu usnesení. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 22 zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24 byla stažena, takže pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 27. Ten odpadá, takže 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 29. Hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 31. Hlasujte nyní. Předseda se opravuje. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 30. Takže 30. Hlasujte. Končím hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 32. Hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 34 odpadá, takže 35 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se docházíme k hlasování unblock od návrhu 43 až po návrh 45. Pokud souhlasíte, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 49. Hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 50. Hlasujte nyní. Končím hlasování přijato. Pozměňovací návrh ústní číslo 4. Hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato pozměňovací návrh číslo 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 64. Hlasujte. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 65. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. Hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 72. Hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh číslo 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 93. Ne, ten odpadá, opravuje se předseda, takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 94, 95, 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 97 ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 99, ten odpadá. Pozměňovací návrh 100, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 102. Zahajuji hlasování. Skončím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 7. Hlasujte. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 110. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto ústní pozměňovací návrh číslo 8. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 113. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 114. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 115. Ve třech částech. První část hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Druhá část hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. A třetí část, hlasujte prosím nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 116, hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 118, hlasujte. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 9. Hlasujte, prosím. Prosím, pane Gajere, máte slovo. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, na tomto místě bych vám rád uh, předložil ústní pozměňovací návrh k ústnímu pozměňovacímu návrhu. A nyní, a, a, a sice bych tu výpověď o staff regulation poněkud přiostřil, to znamená, že budu pokračovat anglicky. Takže současné znění je Contest to gen- Commission's General Application to Staff Application. Já, já bych byl rád, aby tam bylo slovo deplores místo contest. Mettiamo in votazione allora l'emendamento orale così come emendato ulteriormente alla... Takže teď ústní pozměňovací návrh, tak jak to bylo právě navrženo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 120, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 122. První část. Hlasujte nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 123. Hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Chváleno. Poznací návrh číslo 124. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 125. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 126. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Ústní poznací návrh číslo 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 128. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní poznací návrh číslo 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 130 a 131. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 1 výboru REKY. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 133, hlasujte prosím. 132, pardon. 132, nejprve hlasujte prosím. Číslo 132. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 134. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 135. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 136. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 137. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozvací návrh číslo 138. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozvací návrh číslo 9 z výboru REGI. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 139. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní poznací návrh číslo 12. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 2 z výboru REGI. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 3 z výboru Reky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní poznací návrh číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní pozice návrh číslo 140. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozice návrh číslo 141. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 142. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 8 z výboru Regi. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 5 výboru Regi. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 6 výboru Regi. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 143. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 7 výboru Regi. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 144. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 145. Nejprve první část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní druhá část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 11 výboru Regi. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 12 výboru Regi. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 13. Výboru Reky, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 1. Výboru Empl, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 2 stejného výboru, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní možná bychom mohli vzít eh, číslo MPL 4 až 10 naraz. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 146. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 147. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 148. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 149. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 150. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní poznací návrh od jedničky do osmičky unblock. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 9. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 1 MK. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. mk 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. mk 3 až 5 můžeme, můžeme vzít unblock. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. IMKO 6, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní 1 až 11 unblock. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Dvanáctka výboru Trán, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato číslo jedna výboru pro kulturu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo dva výboru pro kulturu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo tři stejného výboru. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo čtyři. Stále stejný výbor. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo pět. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo šest. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 7, kultura. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 8. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 9. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní Libe, číslo 1 až 3 blok. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní unblock 151 až 157. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozněcí návrhy výboru pro ženy 1. Um, ehm, unblock. Konec hlasování. Přijato. Nyní ústní poznací návrh číslo 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní poznací návrh číslo 15. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 160. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní poznací návrh číslo 16. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 162. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. to. To byla 162. Nyní číslo, respektive ústní poznací návrh číslo 17. Konec hlasování. Přijato. číslo 165. Hlasujte, prosím. respektive 166. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Schváleno. Poznací návrh číslo 167. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 168. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 169. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 170, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 171, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 172, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato číslo 173. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 174. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní poznací návrh číslo 18. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 176. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 177. Máme dílčí hlasování. Nejprve první část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní druhá část. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 178. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 179. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozici návrh číslo 180. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 181. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 182. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato číslo 183. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 184. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 185. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato číslo 186. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 187 a 88 jsou totožné. Hlasujeme naraz. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 189 a 190 opět totožné. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 191. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 193. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato číslo 194. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 195. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 196. Hlasujte, prosím. číslo 196. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 197. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 198. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní AFET 5. Hlasujte, prosím. Ne. 199. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 200. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 201. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 202. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 203. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 204. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 205. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 206. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 207. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 208. Hlasujte, prosím. Ne, odpada, pardon. A nyní závěrečné hlasování o návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 24 hlasů pro, 4 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme zpravodaj panu Liberackému za jeho vynikající práci. A nyní můžeme pokročit dále. Nyní máme na pořadu jednání udělení absolutoria za rok 2008. Další orgány a instituce, souhrný rozpočet. Spravodajem je pan Čarnecky. Poněvadž... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rozpočet komise je samozřejmě vždy ten nejdůležitější, na který se všichni soustředí. Asi víte, že během posledních let jsme měli mnoho pozměňovacích návrhů, mnoho změn k tomu, jak postupujeme. Především pokud jde o rozpočet rady. Stále ještě zde máme problém s radou. Není to nic nového. To samé se nám stalo minulý rok, když jsme potvrdili rozpočet rady až v listopadu. Tentokrát, pane předsedo? Pokud jde o radu a zvláštní představitel, představitele, myslím si, že máme velice zajímavé dokumenty z rady. Informace, které jsme dostali od vysoké představitelky, se netýkají toho roku, který, kterým se zabýváme. Myslím si, že to nebude mít velký vliv na náš postoj, pokud jde o to, jestli doporučíme schválení dokumentů, které nám rada poskytla. Takže abych to shrnul. Já doufám, že Rada bude přistupovat k parlamentu jako k partnerovi, že bude se držet toho ducha partnerství a že naše připomínky bude brát vážně, pokud jde o to, jestli informace, které jsme dostali, nás uspokojují či nikoli. Já se domnívám, že to má vliv na to, jak přistupujeme k udělení absolutoria rady. Já si myslím, že je zde stále ještě hodně otevřených věcí. My jsme také velice otevření, pokud jde o to, co nám rada poskytuje. Ale já si nemyslím, že můžeme postupovat dále a doporučit udělení absolutoria, jak navrhuje komise. Já jsem zohlednil v podstatě všechny pozměňovací návrhy. Některé nikoli jako takovéto znění, ale zahrnul jsem je v rámci jiných pozměňovacích návrhů. Já bych chtěl poděkovat všem za jejich příspěvky. Pozměňovací návrhy, které jsem obdržel, skutečně vedly ke zlepšení daného textu. Chtěl bych poděkovat všem koordinátorům z politických skupin, a děkuji také všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji za dobrou spolupráci. Výborně, říká předseda, takže ještě pan Sender. Děkuji. Děkuji zpravodaj. Já myslím, že zajímavé vyslechnout si vysvětlení připomínky rady před hlasováním. Byl bych rád, kdyby se rada vyslovila ještě předtím, než přistoupíme k hlasování. Ma non mi pare che non c'è nessuno, no? C'è qualcuno del Consiglio che vuole intervenire su sollecitazione dell'onorevole? Je zde někdo z rady, kdo by chtěl reagovat na to, co řekl pan Simeka? Pokud ano, máte nyní příležitost nikoli, takže přistoupíme k hlasování. Začneme prvním pozměvacím návrhem, pokud jde o udělení absolutoria radě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 hlasů proti, 1 pro. Proponiamo adesso, uh, votiamo il rinvio. Další bod odložení udělení absolutoria, tedy 2 až 5 pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 pro, 1 proti. Nyní se dostáváme k rozhodnutí o celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 pro, 1 proti. Nyní se dostáváme k návrhu usnesení. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování o šestce. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 může být kombinován s D, s ústním pozměňovacím návrhem D, takže oba dohromady zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh E, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme v bloku a blok o A, B a G. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 23, 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní konečné hlasování o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 hlasů pro. Děkujeme autorovi, zpravodaji. A nyní se dostáváme k hlasování o udělení absolutoria soudního dvora. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme ke konečnému závěrečnému hlasování. Celého, o celém textu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 hlasů pro, 1 proti. Pozměňovací návrh 1 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní konečné hlasování o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 hlasů pro. Nyní se dostáváme ke hlasování o udělení absolutoria účetního dvora. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 1 proti. Hlasujeme o návrhu usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Promiňte, udělení absolutoria jako celku. Ukončuji hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Eh, pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměvací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasů pro, 1 proti. Nyní se dostáváme hlasování o udělení absolutoria hospodářskému a sociálnímu výboru. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 2 proti. Hlasujeme o návrhu rozhodnutí jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 hlasů pro, 2 proti. Dostáváme se k udělení absolutoria výboru regionů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 2 proti. Nyní návrh rozhodnutí jako celek, zahuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh A. Ústní pozměňovací návrh. zahuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o návrhu usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 hlasů pro, 2 proti. Nyní se dostáváme Evropskému veřejnému ochránci práv, udělení absolutoria, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 29 hlasů pro. Hlasujeme o návrhu rozhodnutí. Končím hlasování. Přijato 29 hlasů pro,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 Dobře, takže nás čeká ještě jedno hlasování. Promiňte, přehlédl jsem to. Jde o Evropského inspektora ochrany údajů. Absolutorium za rok 2008. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 28 hlasů pro. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. 28 hlasů pro. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel. A dále nás čeká návrh jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Skvělé. Blahopřeji. A tím se nyní dostáváme k poslednímu bodu pořadu jednání pro dnešek. A sice ochrana osobních zájmů společenství, boj proti podvodům, výroční zpráva za rok 2008. Rád bych předal slovo zpravodaji. Allora, Sarò brevissimo. Eh, il rapporto mette in luce gli aspetti salienti. Budu stročný. Ve zprávě jde o nejdůležitější aspekty ochrany finančních zájmů společenství a boje proti podvodům. Zvláštní význam má v tomto ohledu příspěvek nebo příspěvky kolegů jsou mnohem lepší než ty, které byly předloženy před několika týdny. Měli jsme 36 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a mm, dostali jsme také velmi dobré informaci z výboru REGI. Máme 10 kompromisních návrhů, jeden ústní pozměňovací návrh zpravodaje a Máme zde také jeden bod, ke kterému bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. U kompromisních návrhů jsme se soustředili hlavně na několik témat, například o efektivitu, účinnost kontrol, to znamená, že jde o výdaje členských států. Dále jsme se soustředili, abychom zabránili nepravi, ne, nepravidelnosti, abychom zvýšili transparentnost, soustředili jsme se také na boj proti korupci, a na zkreslení trhu při veřejných zakázkách. Dalším bodem byla úloha OLAFu. V těch kompromisních návrhů, návrzích je řečeno, že OLAF musí postupovat naprosto nezávisle ve spolupráci s členskými státy. Měl by také mít možnost provádět kontrolu eh, částek, které máme také pro spojené národy. Eh, jde zde o poněkud jiné zaměření. Jde také o to, aby byly zohledněny v návrhu eh, lidské zdroje OLAFu. Poslední bod, to je kompromisní bod. Trváme tam na tom, abychom se explicitně zabývali také těmi zeměmi, na které padá tato kritika. To je něco, co se objevuje ve výroční zprávě parlamentu. Myslím, že můžeme být spokojeni. Já osobně tedy spokojen jsem. Tuto práci jsme odvedli společně se všemi kolegy a myslím si, že se na tuto práci můžeme dívat pozitivně a můžeme ji pozitivně uzavřít. Děkuji, říká předseda, a tím se dostáváme k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Dále zde máme kompromisní návrh číslo 1. Regi 2, 3, 4, 5. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 6. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9. Regi. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh osmička. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Dále další bod byl stažen. Dostáváme se ke kompromisu 9. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Kompromis číslo dvě. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Kompromis číslo čtyři. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 14. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Dále nás čeká pozměňovací návrh číslo 17, druhá část. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 22. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 23. První část hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Druhá část hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 24 hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 26. První část hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Druhá část hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 27. Ústní pozměňovací návrh hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 28. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 29. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 30. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 31. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 32. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 35. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 36. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Potom zde máme závěrečné hlasování k celku. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 25 hlasy pro a se dvěma zdrženími. Srdečně blahopřeju panu zpravodaji. Tím pádem jsme skončili s tímto bodem pořadu jednání. Eh, na další zasedání nás čeká 26. dubna v 15 hodin. Děkuji vám a přeji všem pěkný večer.